Eh, welcome to everybody. Dobré ráno, vítejte na našem zasedání. Včera jsme vedli eh, velice intenzivní pracovní den eh, s velkým počtem kolegů. Kolegové jistě ještě dorazí, ale už musíme začít, protože to jsou naši hosté a musíme k našemu hostovi být tedy zdvořilí. Takže teď přejdu do italštiny. A chtěla bych říci, že zde dnes máme to potěšení zahájit zasedání výměnou názorů ohledně tématu, které nám velice leží na srdci a chceme se o něm dozvědět více. Jedná se o oblasti, eh, kterými se zabývá náš výbor a eh, víme, Aha také. Kromě investičních priorit, Junckerův plán EFSI chce, aby vlastně eh, byl byly pokryty i takzvaná tvořivá, eh, tvořivý průmysl, aby byl pokryt. Takže je vlastně mnoho eh, zajímavé podívat se, co se děje v členských státech, eh, co se týče tedy zainteresovaných stran. A proto jsem velmi ráda, že je mezi, náma, mezi námi pan Harald Gruber, který zde zastupuje Evropskou investiční banku a věnuje se právě digitálnímu hospodářství a vzdělávání. My jsme nedávno měli eh, mezi parlamentní konferenci, která se zaměřovala právě na vzdělávání. Eh, proběhla tady v Bruselu, pan Gruber byl aktivním eh, účastníkem, sledoval dění a na konci zasedání, které bohužel bylo příliš krátké, nám poskytl vlastně i svůj závěr. Convenuto, insomma, a zabývá se úsilím Evropské investiční banky do vzdělávání, ať už e, kreativního typu nebo digitální e, sféry související se vzděláváním. Už po léta investiční banka se zabývá kompetencemi a zaměstnaností mladých lidí. Je to skutečná osa jejich činnosti ve spolupráci s malými a středními podniky a to vše je zaměřeno na to, aby mlad, mladí lidé mohli být zaměstnáváni těmito menšími firmami a mohli se u nich dále kvalifikovat. Eh, vážený pane Gruber, hned vám předáme slovo, abyste o tom mohl hovořit více, protože víme a působí v nás obavy toho, že ten významný investiční plán, eh, o kterém hovoří pan Juncker, by měl prostřednictvím nového fondu tedy poskytnout širší, silnější záruku toho, že eh, vnitrostátní či mezinárodní platformy budou vybízet eh, všechny zúčastněné aktéry, eh, takže na jedné straně měli zaručovat, a na druhé straně by měli investovat. A Eh, je zapotřebí v tomto smyslu pracovat s malými a středními podniky, protože eh, investice do vzdělávání nepřinášejí okamžitý zisk. Návratnost je delší, nicméně ta návratnost je obrovská. Jedná se také o sociální investici, investici do kompetencí, do schopností a také do sociální soudržnosti. Takže víme, že se jedná o širší rámec, který je mm, značně složitý a proto je zapotřebí mít tedy tyto dobře eh, mm, na, na zacílené iniciativy a chtěli bychom vidět, jak vypadá současná situace jak se k tomu staví rada, parlament a komise, tak eh, abychom také viděli, jak se tedy komunikuje i v těch informačních kancelářích eh, institucí, protože je zapotřebí i v členských státech vysvětlovat všem zúčastněným eh, subjektům, včetně bank, o tom, co se tedy dá dělat a jakým způsobem se má postupovat a šířit takto osvětu ohledně prostředků, které eh, lidi možná nebo subjekty možná drží eh, doma ve slavníku místo toho, aby je investovali. My tedy čekáme na to, až přijdou projekty, také to čekáme od komise, je zde také reprezentovaná komise, eh, je tu profesor Kalda a další zástupci Evropské komise z obou dvou ředitelství. Nicméně je zapotřebí jedna také proaktivně a to tak, abychom věděli, jak se třeba rozvíjí tento portál, abychom věděli více informací, protože o tom není úplně jasno. Takže vám ještě jednou děkuji, že jste mezi nás přišel. A e, máme tu prezentaci zhruba na 15 minut a následovat budou dotazy kolegů. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Paní Kosta, pro mě je velkou ctí, že jste mě pozvali sem mezi vás. Já jsem si připravil několik slajdů, které ilustrují, co eh, naše banka dělá na poli boje proti nezaměstnanosti mladých. Já se na to podívám z trošku širšího úhlu pohledu, abych se taky eh, zaměřil i na konkrétní oblasti, které zajímají právě tento výbor. Tady vlastně vidíte eh, obrázek aktivit z minulých let. To jsou vlastně naše hlavní eh, politické cíle. Co se týče nezaměstnanosti mladých, či spíše podpory eh, zaměstnanosti mladých. Tady máme dvě hlavní oblasti. Jednak je to oblast inovací, Tady samozřejmě jde zejména tedy o vzdělávání, protože my vnímáme eh, vzdělávání jako činnost, která podporuje inovace. A samozřejmě tím tak přispívá i našemu hospodářství. Druhá důležitá oblast jsou malé a střední podniky, protože právě tyto podniky vytvářejí eh, nejvíce pracovních příležitostí pro mladé lidi. velmi důležité, když ehm, pohlížíme na Evropskou investiční banku, je nezapomínat, že to je instituce, která financuje projekty. Takže my poskytujeme půjčky, ale ty musí být um, poskytnuty pouze na základě nějakého projektu. To znamená, tento projekt musí být jasně definován. Řekněme, že projekt je nějaké aktivum. E, může být hmotné, může to být projekt pro vybudování nějaké infrastruktury, jako jsou telekomunikace nebo cesty, anebo to může být nehmotné, které se, které se zaměřují na výzkum a vývoj, na znalosti. To je samozřejmě také aktivum, protože e, v budoucnu se z toho vytváří zisk. mladí lidé, to je obrovský majetek Evropy a my do tohoto majetku neinvestujeme dostatečně. Takže my se tady snažíme zamyslet se nad tím, jak můžeme investovat do mladých lidí jako do majetku, který máme. A tady jde samozřejmě o rozvíjení dovedností mladých lidí, tak abychom o ně nepřišli, protože jinak máme ztracenou generaci, ztracené, ztracené bohatství. O to v naší bance tedy jde, pokud se zabýváme tématem nezaměstnanost mladých. Banka nemůže financovat jenom lec který projekt. Ty projekty musí být kvalitní a my máme tři kritéria pro jejich posouzení. Jednak si klademe otázku, zda to má nějaký hospodářský význam pro společnost jako takovou jestli je odborně životaschopný, to znamená, jestli tedy odborně technicky funguje, a konečně, jestli přežije i finančně, jestli se je schopen sám eh, ufinancovat. Tedy z bankovního úhlu pohledu to znamená, je schopný ten projekt generovat dost výnosů pro to, aby splatil tu půjčku. Takže Tyto otázky si klade banka pokaždé, když zvažuje nějaký projekt. Co se týče programů, jako je pracovní příležitosti pro mladé nebo investování do dovedností, tento problém se opravdu hodně zhoršoval v roce 2013, takže banka předložila několik návrhů, které byly potom eh, podpořeny i radou. Tady mm, vám ukážu pár eh, konkrétních detailů. Tento program eh, byl nastartován v k obrovsky krátkém čase, protože prostě ten problém se hrozně zhoršoval. Byl to tedy program, který byl kofinancován spolu s Evropskou komisí tam by šli, tam šlo 6 miliard ročně do dvou pilířů. jedna, tedy do těch dovedností, řekněme, to je vlastně ta část eh, dodávky, tak abychom tedy mladým lidem dali dostatečné dovednosti na to, aby se mohli integrovat na pracovním trhu. Aby tedy byli vlastně, eh, aby mm, se uplatnili a e, druhý e, pilíř je poptávka, to znamená, kdo e, dá práci těm mladým lidem. Takže vlastně tady zase dáváme pobídky malým a středním podnikům k tomu, aby najímali mladé lidi. Co se týče toho pilíře poptávky, Tady máme tedy různé nástroje, některé už existovaly předtím, pouze jsme je nějak posílili. Jedním z těchto nástrojů je, eh, jsou mikrofinance. My tam máme Evropský investiční fond. A potom máme aktivity pro eh, podniky s malou a střední kapitalizací. A to jsou zase půjčky těmto podnikům. Tady asi nemusíme zacházet do detailu ohledně těchto tří fází u těchto podniků. Museli jsme to udělat velmi rychle, měli jsme asi měsíc na to, abychom to odstartovali, tyto programy. A potom vlastně, když ty programy probíhaly, ještě jsme tedy eh, posilovali různé fáze a stále to ještě probíhá. Eh, co se týče investování do dovedností, tak tady samozřejmě potřebujeme infrastrukturu. Evropa teď trošku trpí tím, že se neinvestuje dostatečně do vzdělávání, do infrastruktury vzdělávání. Eh, podle OECD by se mělo eh, investovat takto asi vlastně 10% ehm, vzdělávacího rozpočtu, ale ve většině zemí to je mnohem méně protože řada škol prostě přežije, i když už se rozpadá, tak ještě pár let prostě nějak funguje. Takže o co tady jde, to, co jsme si opravdu uvědomili, je, že ta infrastruktura, která vlastně to my dobře známe v bankách, protože to jsou ty vlastně hmotné investice, na tom, na to máme velké zkušenosti. Takže tady jde infra, o to investovat více do infrastruktury. Tady jde vlastně o kvalitu infrastruktury, zda tam je dobré vybavení pro to, aby eh, ta instituce vyučovala dobře. Kromě toho také jde o to místo, protože třeba z důvodu různých eh, demografických infrastrukturních změn ta škola může být třeba na úplně špatném místě. Takže tohle to jsou ehm, věci, které je potřeba zvážit. A potom přecházíme k věcem, které už jsou méně hmatatelné, říkáme jim tedy měkké. A tady vlastně jde o to, že využíváme dovednosti jako majetek a banka se tedy začala zabývat tím, jak může podpořit nějaké vzdělávací školící programy pro to, abychom měli k dispozici eh, lepší učitele, aby učitelé eh, měli nejnovější informace o tom, co je důležité pro přežití na dnešním pracovním trhu. A konečně je potřeba také snížit bariéry pro přístup ke vzdělávání. To může být třeba přístup ke studentským půjčkám, zvýšení nějakých eh, možností mobility a podobně prostřednictvím programů, které financujeme. Samozřejmě Většina činnosti banky je tedy v našich tradičních aktivitách, což je infrastruktura, to je tedy to vybavení, ale eh, opravdu děláme maximum pro to, to ještě ukážu později, jak je možné vlastně zaměřit se i na ty měkčí cíle. A právě tady v těch eh, měkkých aspektech máme ještě prostor pro eh, expanzi, pro růst. A Tady vidíte výsledky aktivit za rok 2013-14. Cíle, které jsme si stanovili, byly eh, dosaženy a v minulém roce také došlo k poměrně vysokému eh, investování do půjček pro eh, malé a střední podniky. Eh, také vlastně se ukazuje, že ta investice do těch dovedností byla úspěšná. Tady vidíte, jak se ty programy eh, eh, rozdělily na jednotlivé země. Ehm, to je rok 2013, 2014, ono se to rok od roku mění. To je statisticky zřejmé, protože jsou třeba velké projekty, které probíhají v jednom roce a potom už neprobíhají v dalším roce, takže proto se to takto mění. Ale tyto země jsou tedy aktivní země, je to tedy aktivní seznam zemí, které reagují na tyto iniciativy. Protože tady není vlastně omezení. My tady máme minimální cíl, při nejmenším 3 miliardy, ale mm, žádné mm, vrš, omezení eh, potom nahoře není. Teď se podíváme na další krok, a sice EFSI. Nebudu vyloženě zacházet do detailů, jenom bych tady chtěl ilustrovat, jak EFSI v zásadě nemění aktivity banky, co se týče nějakého logického přístupu e, bude i nadále tedy financovat projekty, které musí být kvalitní, jak už jsem vysvětloval. Máme tam tedy hospodářské, technické a finanční parametry, které musí každý projekt splnit. Máme tady dva rozměry, které přináší EFSI. Jednak je to objem, protože vlastně banka může udělat více. A za druhé, může banka trochu více riskovat. Ne nějak přehnaně, ale může eh, schválit i projekty, které dříve by schválit nemohla eh, kvůli rizikům, které sebou takovéto projekty přináší. U EFSI jde vlastně o to, aby se mobilizoval soukromý kapitál. A takovýto kapitál je tradičně riskantnější. Takže o to tam jde. Samozřejmě, sektor, jako je vzdělávání, což je strategický sektor, tam máte všechna potřebná eh, kritéria způsobilosti, Ale v tom eh, vzdělávat, ve vzdělávání, tedy co je trošku těžší, je, že tady velmi často jde o veřejné investice. Takže z bankovního úhlu pohledu mm, veřejný sektor je velmi dobrým protějškem, kde riziko je nízké, ale na druhé straně je velmi těžké mobilizovat právě ty soukromé investice do takovýchto veřejných podniků. Takže je potřeba se opravdu důkladně zamýšlet nad tím, jak mobilizovat soukromé investice. Všichni víme, že se právě zde v té oblasti infrastruktury snažíme o dosažení partnerství veřejného a soukromého sektoru, ale právě tyto projekty musí být dobře promyšleny, aby z toho měly zisk všechny zainteresované strany. My často vidíme eh, zapojení soukromého sektoru eh, právě v konkrétních školících programech, v učňovských programech a podobně. Tam eh, soukromý sektor dobře vyučuje mladé lidi v tom, co potřebují, proto aby se zapojili do této firmy a podobně. Takže my podporujeme vzdělávací školící programy, které jsou podporovány i jednotlivými podniky protože pro eh, každý podnik vyškolit se nějakého pracovníka, to je eh, náklad. Pokud tedy pošlete někoho do nějakého podniku, aby se tam vyškolil, tak eh, to samozřejmě vyžaduje disciplinu i od té osoby, musí vstávat ráno, musí tam se každé ráno dostavit, eh, musí mít eh, sociální dovednosti, vycházet se spolupracovníky a podobně. A eh, podniky do toho samozřejmě také investují, takže my se takhle snažíme uznat ty, tyto aktivity jako investice. V podstatě jsou to takové eh, vzdělávací a eh, zaměstnávající programy, které je možno podpořit i našimi finančními produkty. Tento graf ukazuje rozsah finančních, eh, či škálu finančních produktů, které vlastně máme k dispozici. Už jste to viděli i z FC Je to škála od úplně malých projektů až pro ty větší. Takže u těch malých eh, projektů, eh, zejména pokud pochází ze soukromého sektoru, tam je vysoké riziko a je potřeba je agregovat eh, různými typy institucí, jako je třeba Evropský investiční fond, který agreguje malé projekty, ale pokud, pokud se stanou většími, tak je může agregovat samotná banka. Ještě se vracím k tomu, co tedy konkrétně můžeme udělat. Hovořil jsem už o těch PPP. Eh, eh, můžeme taky eh, se zaměřit na podniky s malou a střední kapitalizací, když si položíme otázku vlastně, na co se hodně chceme zaměřit, je, jsou to tedy ty, je to ten tvořivý průmysl. A e, zde opět vstupují do hry malé a střední podniky, ale mohla by to být i družstva a tak dále. A tyto podniky, tato družstva můžeme podpořit v zásadě v kontextu EFSI, e, jsou tam také vlastně různé aktivity, které vytváří Evropský investiční fond. zejména pokud jsou to zase eh, činnosti podporované soukromým sektorem, tak přispívají cílům EFSI. Co tady ovšem potřebujeme, je kreativní eh, přemýšlení nad tím, jak předkládat projekty. Protože EFSI nikoli náhodou vytvořila takové, eh, takový poradní orgán, který poskytuje Eh, soukromým podnikům podporu při hledání eh, projektů, které by byly vhodné pro podporu z různých investičních nástrojů banky. Takže tady opravdu máme eh, prostor pro zapojení, ale vyžaduje to důkladné a kreativní zamýšlení nad tím i vlastně ze strany těch, kteří hledají financování. A financování často není problém, pokud máte kvalitní projekt. Tady jde spíše o to, jak vytvořit projekty, které by mohly být podpořeny z těchto finančních nástrojů. U EFSI je ten skvělý aspekt, že nemáte žádné sektorální omezení. Takže vlastně i u, těch, u toho kreativního průmyslu tady není žádné omezení. Za předpokladu, že ty projekty jsou dobře koncipovány. Mám tady pár příkladů. Čemu dáte příležitost? Teď přestanu hovořit, nebo ještě eh, zmíním ty příklady? comitato, ma anche le industrie culturali e creative ci interessava capire. Perché quando lei dice progetti, sono anche piattaforme che si eh. possono realizzare. Mm. Sorry. No, I just suggest on the education. Říkala jsem, že byste hovořil o vzdělání, ale o těch tvůrčích průmyslů. Tam čekáte na projekty, nebo můžete eh, navrhnout něco, abyste podpořil, pozbudil k činnosti? První příklad, který zde mám, myslím je dobrý, protože je právě přizpůsobené tvůrčím odvětvím. Španělská banka se snaží podporovat projekty ve vyšším vzdělávání. Snaží se tedy podporovat půjčky eh, studentů a víte, takováto studentská půjčka může být používána jako nástroj tam, kde je velký počet relativně malých objemů v určitém půlu, tak ty splátky víceméně závisí na úspěšnosti takže když student dostane práci, eh, eh, může splácet, když nedostane práci, tak nemůže splácet a banka musí ten dluh odepsat. Ale jako půl eh, takovýchto úvěrů tato činnost může být podporována bankovní institucí. Například máme jinou situaci v kulturním sektoru, v audiovizuální oblasti, ve filmovém průmyslu. Eh, tam můžete také mít podobnou činnost, pokud máte dostatečně velký počet činností a můžete je také zahrnout do nějakého půlu, tak mohou být podpořeny finančním nástrojem, jako je půjčka. V tomto smyslu o tom můžete uvažovat. Další příklad se týká infrastruktur ve vzdělávání. To jsou technické školy, ať už to jsou učňovské nebo e, střední odborné školy. E, to je příklad z Francie e, a politici zjistili, že je skutečná potřeba něco takového mít. Také můžete uvažovat o infrastruktuře v kulturní oblasti. Například máte infrastruktury, které mohou napomáhat těmto činnostem, Eh, je zapotřebí se zabývat těmi podporovými činnostmi a podporovat činnosti efektivním způsobem. Pokud se o tom zamyslíte, tak v podstatě jde často jen o to, aby se vytvořila nějaká fyzická platforma. A pokud je to v digitální oblasti, může být i virtuální. Takovéto činnosti můžete eh, podporovat. Například banka podpořila různé projekty v oblasti digitálního audiovizuálního průmyslu. Například Rovio. E, to je velice známý. Takže to je vlastně podpora vytváření her v digitální sféře. A Evropa zaostává v této oblasti. Většina digitálních činností a digitálních obsahů se produkuje jinde. Ale v Evropě jsou stejně talentovaní kreativní lidé, ale místo toho, aby ty lidé museli odejít do Spojených států, aby to mohli vytvářet, můžete podporovat tyto činnosti u talentů zde v Evropě. Tak v digitální oblasti tam je spousta možností. Děkuji. Byl jste vyčerpávající. Eh, je tu samozřejmě jasné kritérium eh, přidané, eh, přidané hodnoty, protože EFSI se může spojovat s přispěním z jiných fondů. Máme tu několik kolegyně, Kamelebert a potom Triple, které nyní budu tázat. Děkuji mnohokrát i děkuji za to, že jste nám to takto představil. Já mám otázku, která se vztahuje na oblast vzdělávání. To je poměrně citlivá oblast, kde máme taky zodpovědnost státu za obsah vzdělávání. Když potom hovoříme o soukromých investicích, tak hovoříme vlastně o tom, že ti, kteří investují, samozřejmě mají zájem na tom, aby z toho měli nějaký zisk, eh, nějaký výnos. A to potom v oblasti tedy různých opatření ve vzdělávání, tam si musíme dávat velký pozor. Protože určitě nechceme dosáhnout nějaké privatizace vzdělávání. Takže když dostáváte projekty, eh, které se ucházejí o financování, jak zajistíte, že je to kompatibilní, jak tedy s vnitrostátními, tak eh, regionálními vzdělávacími systémy a s cíly eh, vzdělávání v těch jednotlivých eh, místech. A potom máme zase to učňovské vzdělávání, tam je to <laughs> samozřejmě jednodušší, protože podniky mají velký zájem na tom, aby měli kvalifikované pracovníky či aby je nalezli na trhu kdy, kdysi v budoucnosti, takže tady určitě to dává smysl, aby se soukromé podniky zapojily. A vytváří se takhle vlastně duální vzdělávací systémy, nebo jak, jakkoliv už se to dělá. Ale v oblasti tedy eh, univerzitního vzdělávání, ale vlastně i středního vzdělávání, i vzdělávání dospělých. Tam musíme dávat opravdu pozor na to, aby se nepodporovaly eh, projekty, kde eh, tomu investorovi jde jenom o nějaké zisky a ne pouze a ne také o konkrétní vzdělávací cíle, které jsou důležité v té dané zemi, v tom, v tom daném regionu. Eh, Děkuji, Helga Triple. Děkuji mnohokrát eh, za vaši prezentaci. S novými možnostmi FC jsou dostatečně informována tvůrčí odvětví, aby věděli, jaké možnosti mají. Můžete nám také říci, kolik žádostí bylo podáno a kolik jich bylo schváleno. A můžete nám také říci více o nových finančních nástrojích pro tvůrčí odvětví v programu tvůrčí Evropa. Je to propojeno, co banka dělá v této oblasti? Navíc malé kulturní projekty by měly mít možnost také požádat o podporu. Je to možné? je kolega Lute. Oui, merci beaucoup. Děkuji mnohokrát za váš dokument. Já jsem měla jednu otázku týkající se malých a středních podniků a holdingů. Víte, že Malé a střední podniky často nemají dost lidí na to, aby vyplňovaly eh, tyto eh, žádosti. Velké podniky tento problém nemají. Takže je potřeba se postarat o to, abychom tam neměli jenom velké podniky. S tím, že malé podniky se neúčastní, protože to složité a nemají na to lidi a přitom oni zaměstnávají nejvíce lidí a přispívají k bohatství našich zemí, především Francie. Děkuji, kolegyně Evan. Thank you. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci. Bohužel Univerzita Swansea na těch stránkách nebyla. Bylo mi to líto, protože i my máme na druhém kampusu výborné zařízení, které bylo spolufinancováno EIB a my jsme na to velmi pišní. Já jsem měla otázku týkající se situace u místních orgánů. Třeba v Cardiffu, což je velšské hlavní město, se hodně seškrtával kulturní rozpočet, což eh, bude mít dopad na řadu kulturních projektů. Naštěstí tyto škrty teď byly zvráceny. A zajímalo by mne, jestli je vůbec možné, aby místní orgány spolupracovaly s nějakými konsorci uměleckých a tvůrčích podniků při předkládání projektu. Čili kdyby se znova objevila takováto situace, tak alespoň v krátkodobém horizontu by následně bylo možné, aby třeba kina nebo divadla mohly dále fungovat té krátkodobé eh, naléhavé situace nedostatku veřejného zboží, veřejných peněz. Nyní má slovo paní kolegyně Libacká. Děkuji mnohokrát. Já jsem si Já jsem si s velkým zájmem vyslechla vaši prezentaci, protože do značné míry odpovídala na otázku, kterou jsem včera položila panu komisaři Navračičovi. Já jsem se ho totiž ptala, jak je možné dosáhnout synergického účinku mezi programy v oblasti vzdělávání, Junkrovým plánem, spoluprací s Evropskou investiční bankou a e, spoluprací se soukromými subjekty. A do značné míry vy jste na mou otázku odpověděl. Ale mám ještě další otázku přímo na vás. Myslíte si, že by bylo ještě možné posílit synergický efekt, kdyby do toho byly zapojeny strukturální fondy, fond soudržnosti a na druhou stranu třeba Horizont 2020? Protože například u nás v Polsku existuje určitá překážka v tom smyslu, že malé a střední podniky nechtějí podstupovat riziko ve výzkumu a to z toho důvodu, že se bojí nákladů na riziko. Jinými slovy, kdo se podělí o tyto náklady v případě, když to nevíde, protože pochopitelně ne každý výzkumný projekt vyjde. Takže by mě zajímalo, jestli vidíte možnost ještě dále posílit efekt projektu typu Erasmus, ale i třeba velkého programu jako Horizont. Děkuji. Děkuji. Tady je komise, několik ředitelství, má tu své zástupce. přesně někdo z vás promluvit, prosím. Thank you. Děkuji. Já začnu, kolegové, pokud bude potřeba, mne doplní. Děkuji mnohokrát, pane Grubere, za velmi zajímavou prezentaci. Já jsem chtěla trochu zopakovat, co říkal pan Gruber, protože jsme zaznamenali stejné tendence při diskusích s členskými státy a s těmi, kteří by mohli navrhovat projekty. V říjnu minulého roku proběhla společná konference Evropské komise a Evropské investiční banky, jimž cílem bylo zvýšit povědomí o potenciálu a možnostech a FCA a investičního plánu Snažili jsme se mobilizovat eh, zainteresované strany, které by mohly přinášet, přicházet z projekty. A tato konference měla dva závěry, co se vzdělávání týče. Tedy, že tady je problém velmi malých projektů, a jak jste říkal, pane Grubre, je tady určité úzké místo, protože ty malé projekty se nedokáží sloučit, spojit dohromady a že právě v tom tkví ta velká překážka. A druhá překážka, tu jste zmínil také, spočívá ve složité kombinaci veřejného a soukromého financování. A někdy existují právní překážky v některých zemích takovémuto směšování financování. A na konferenci také padl jasný závěr, že existuje strach že tento investiční plán bude privatizovat vzdělávání. Vůbec ne. To má být financování navíc, protože, jak pan Gruber říkal, máme podfinancované vzdělávání a vzdělávací infrastrukturu, takže musíme použít veškeré prostředky, které máme k tomu, abychom tuto mezeru vyplnili. Je to tedy něco navíc. Co s těmito překážkami udělat? Za stranu komise mohu říci, že my jsme se zabývali různými možnostmi. A spolu s investiční bankou se budeme snažit zjistit, jestli nemůžeme na pomoci při slučování projektu, třeba prostřednictvím investičních platform. Odpověď na tento problém ještě nemáme, ale snažíme se takovýmto způsobem na pomoci. Protože samotní promotéři projektů musí konat. My to nemůžeme udělat za ně, ale snad jim můžeme pomoci. Teď habit. Tady je důležité přenášet technické znalosti na místní úroveň v tom smyslu, jak připravovat projekty. A teď k různým finančním nástrojům. To je také důležitá věc, protože Evropská komise v květnu předloží a agendu pro dovednosti, kde právě bude hovořit o tom, jak můžeme nakombinovat různé evropské nástroje. Takže pochopitelně máme asi máme investiční plán, potom možná také strukturální fondy Erasmus Plus a Horizon 2020. Takže si myslím, že před námi máme zajímavou práci a budeme potřebovat široké partnerství na evropské úrovni, které to umožní. Děkuji. Prosím. Naturalmente brevemente. Samozřejmě málo času, ale prosím, máte ještě slovo. Děkuji, jenom abych dodala za DG Grow, že jsem velice rádi, eh, že 10. Eh, března přijde pan Gruber, budeme mít veliký workshop eh, s velice konkrétními aktéry, sektorovými organizacemi z velkých, teda zástupce velkého průmyslu, malého průmyslu a také zástupce regionu, také kolegové z jiných DG, DG Connect a e, z nástroje. E, a potom tu máme různé financovací programy. My jsme začali spolupracovat s některými združeními, e, zabýváme se tím, jak pospojovat některé projekty a mm, se přesvědčení, že se nám podaří takto vytvořit eh, další takovéto půly a mm, pošleme vám informace o tom workshopu. Děkuji. Dobré ráno, Zadek. Konek jako bych ráda řekla pár slov ohledně toho, jak vypadá jednání o tvůrčích eh, průmyslech a eh, těch eh, možných nástrojích, eh, které máme, zahajujeme vyjednávání a věříme, že se nám podaří dosáhnout dohodnutí, dohody pokud možno už na jaře. A současně s tím také vedeme komunikační činnosti k celému tomuto odvětví eh, společně s dalšími DG jako DECOM a chceme například spolupracovat s Eh, takovými mm, celonárodními mm, orgány, centry, které nám to mohou pomoci a chceme takto pracovat s celým kulturním sektorem. Děkuji také za tyto příspěvky komisi. Jenom bych chtěla dodat, že je zjevné, a vy jste to řekl velice jasně, že tu jsou i překážky, kromě těch možností, a jak vyplývá eh, ze slov kolegů i komise, když takto proaktivně budete jednat, jak vy, tak komise, a budou se vytvářet platformy, tak je možné, aby ty malé a nejmenší podniky, zejména v té oblasti kultury, mohly adekvátním způsobem reagovat. Ale pokud to nebude prioritou, tak je přeskočí samozřejmě jiné legitimní sektory, ale um, um, to jsou sektory, které současně mohou mít eh, úplně jinou eh, návratnost. Eh, proto mám dva dotazy. Já mám pocit, že se vypracovává nějaký portál. A chci se zeptat, jaké projekty s ním souvisí, aby se k tomu mohly mm, subjekty mm, připojit. Takže má to být tedy informační portál, eh, jednotlivé subjekty mm, samozřejmě kromě té informovanosti eh, potřebují ještě eh, další mm, spolupráci. Druhá otázka tedy souvisí s investicemi. Ty peníze pocházejí tedy z Evropy nebo jsou mimo evropské? Je tam určitá část mimo evropská? Myslím, že toto téma samozřejmě neskončí dnešním setkáním, protože toto naše setkání je pouze výchozím bodem, je velice slibné. A my chceme zdůraznit, že obě dvě tyto oblasti musí být uchovány, protože jsou velice slibné, e, co se týče jak růstu, tak zaměstnanosti, tak sociální soudržnosti. Mají tedy velikou eh, hodnotu pro tvůrčí sektor, protože to je nějakých 8 milionů pracovních míst, 5 eh, eh, DPH, pardon, HDP a je zapotřebí mm, vytvořit třeba nový finanční nástroj, který bude specifický, mám na mysli tedy tvůrčí Evropu, Eh, kde by se dala hledat eh, tvůrčí eh, rada, tvůrčí poradenství a kde by byly informace o všech těchto nástrojích. Máme už, myslím, jenom pět minut, více ne, ale velice rádi vám ještě dáme jednou slovo, aby se mohl uzavřít celé téma. Uh, thank you for the... Děkuji mnohokrát. Děkuji za vaše připomínky. Byly poměrně široce zakrojené, tak je vezmu jedno po druhé. Co se týče obsahu vzdělávání, tak když zahrnujeme soukromé operátory do financování, financování vzdělávání, tak je potřeba pochopitelně rozlišit mezi samotnou výukou a infrastrukturou. A nejefektivnější účast soukromého sektoru jsme zhledali právě v oblasti infrastruktury. To je možná oblast, kde soukromý sektor dokáže být efektivnější, ale nemá to dopad na obsah vzdělávání. To se možná mění ve vyšších sektorech vzdělávání, kde je možná užitečné mít konkurenci mezi státními i soukromými institucemi u obsahu. A v některých oblastech soukromý sektor má velmi dobré znalosti, například v odborném vzdělávání a školství. Ale je to citlivá rovnováha a my si to uvědomujeme. Teď do jaké míry EFSI funguje v tvůrčích odvětvích? Mám pocit, že existuje prostor pro to, aby se více půjčovalo v tomto sektoru. Ale chtěl jsem zopakovat, a možná by tady určité poradenství pomohlo, že projekty je potřeba vytvářet tak, aby byly financovatelné. Banka má určitou činnost, ve které podporuje třeba vytváření a koncertní a výstavbu koncertních síní a podobně. A také to spadá do oblasti obnovy měst, protože to je oblast, ve které se hodně zapojují i třeba jako dodavatele a aktéři z e, tvůrčích odvětví, třeba když se, když se rekonstruuje opera. A jak jste viděli z grafů, Malé a střední podniky zásadně přispívají k řešení problémů vzdělávání. Evropa má velmi životaschopný sektor malých a středních podniků, silný sektor a je prostě potřeba jenom nastavit správně kompetence, aby malé a střední podniky byly schopny lépe přijímat mladé lidi. Malé a střední podniky jsou tedy zjevně zásadním příspěvatelem k řešení tohoto problému. Co se týče Sponzí, máte pravdu, je to skvělý příklad. My jsme to měli jako příkladovou studii uvedeno na semináři, o kterém hovořila paní Eriksen. Je to dobrý příklad. Také konverze průmyslové lokality na vzdělávací lokalitu. Je to také dobrý příklad toho, jak můžeme soukromý sektor do toho zapojit, protože vznikají prostory pro výzkum a vývoj kolem univerzity. A myslím si, že to je dobrý příklad toho, jak by vzdělávací projekt v EFSI mohl vypadat. Dosáhlo se tam dobrého pákového efektu. řada zemí, například jako Lucemburg, upozorňovali na takovéto příklady. Třeba měli u nich železárnu, ze které udělali uh, vysokoškolské pracoviště. Vím, že v Itálii je také několik takovýchto projektů, které v podstatě umožní regeneraci zařízení a aktivit z, minulých, z minulého století tak, aby odpovídaly novému století. Co se týče synergii, tak si myslím, že pořád existuje prostor pro to. FC si myslím, že je příkladem synergie, které můžeme dosáhnout. Ale i v rámci FC je ještě prostor pro růst a my na tom pracujeme. Například se snažíme vytvářet kapitálové fondy, které se snaží dosáhnout na různé financování od komise. Třeba ve strukturálních fondech je poměrně dost prostoru. Často se setkáváme s tím, že třeba nemáme úvěrový ústav anebo banku do toho zapojenou a následně není dost peněz pro celý projektový cyklus. Je často, jsou často peníze jenom na začátek, ale je potřeba zajistit financování pro celý cyklus. Takže když v podstatě ty projekty mají bankovní dluh, tak je to nutí k finanční kázni. A přesto si myslím tedy, že tady ještě existuje velký prostor pro pákový efekt, kterého můžeme využít. Děkuji, už vidím, že nemám čas, takže děkuji. Děkuji mnohokrát, pane doktore Grubere, za um, to, jak jste jasně osvětlil toto téma. Je to obrovská výzva pro Evropskou unii, pro komisi, pro parlament, také pro Evropskou investiční banku. My spoleháme na spolupráci s vámi a víme, že Eh, vaše eh, pracovní skupiny eh, mají své experty a doufáme, že dalším krokem bude najít proaktivní způsob, jak podporovat toto uplatňování společných zkušeností. A myslíme, že to bude skutečně zásadní pro další vývoj a chceme v tom spolupracovat s Evropskou komisí a EIB a děkuji všem, kdo přispěli k této, k této debatě. Kolegové, nyní nás očekává velice zajímavý bod, a to je prezentace studie která je v tuto chvíli skutečně strategická. Vítám vás. Je to studie o tématu evropských kulturních institucí, institucí v zahraničí. A little silence, please. Můžete prosím zachovat klid v sále, potřebujeme pokračovat v práci. Děkuji vám mnohokrát, děkuji ještě jednou zástupcům komise za jejich přítomnost. Vítám zde tedy eh, výzkumné pracovnice SKEJ, paní Jolandu Smith a paní Clementina, Clementinu Debeuf které nám osvětlí tento výzkum. Jenom bych ráda podotkla, že cílem studie bylo zabývat se úlohou, strategickou a někdy i koordinační úlohou evropských kulturních institutů v zahraničí, jak mohou napomáhat šíření evropské kultury v třetích zemích. Myslím, že to je v této chvíli velice důležité, protože, jak víte, byla ohlášena nová strategie o evropské kulturní strategii. A tedy mít před sebou tuto studii zrovna teď je pro nás velice užitečné, abychom se mohli věnovat diskuzi o nové kulturní diplomaci, kterou potvrdil pan komisař Navračeč pro příští měsíc, myslím, společně s vysokou představitelkou Mogherini a e, další kolegou pro spolupráci. Takže tento váš výzkum se zaměřoval na současnou úlohu a potenciální úlohu kulturních institutů a jakou osvědčenou praxi lze využít, jaké modely spolupráce lze využít a jak je možné se účastnit na evropských projektech. To vše mi připadá velice zajímavé. Tato síť evropských eh, kulturních institutů, eh, tedy těch jednotlivých institutů členských států, je velice zajímavý projekt. A může takto vycházet ze svých zkušeností, může podporovat současně mezikulturní vztahy a šíří naší kultury. Takže teď vám předám slovo, abyste mohli eh, představit svou prezentaci. Tento bod musí skončit v 11 hodin, takže myslím, že máme na to čas. Prosím. Thank you very much, Mrs. Costa. Uh, I would also like to thank... Děkuji. Já bych ráda poděkovala sekretariátu tohoto výboru za příležitost eh, předložit dnes výsledky naší studie. Tato studie opravdu přichází v pravý čas, protože v tuto chvíli komise eh, připravuje novou strategii kulturní diplomacie a kulturních vztahů. Paní Mogheriniová se chystá předložit novou komunikaci na nadcházejícím Evropském fóru kultury, které proběhne v dubnu tohoto roku. Tato studie byla zveřejněna před dvěma týdny na vaší webové stránce, na webové stránce vašeho výboru a my jsme tedy eh, od té doby měli velmi pozitivní feedback, zejména právě ze strany kulturních institucí. Řada z nich se vyjádřila v tom smyslu, že je to opravdu důležitým krokem ku předu eh, ve vytváření eh, nových eh, strategií kulturních vztahů. Někteří dokonce říkají, že to je jakási Bible pro tyto vztahy. Takže to nás povzbudilo. Tady vidíte cíle studie. Paní Kosta už je stručně zmínila. Tady v podstatě jde o to eh, podívat se na to, jakou roli by tyto instituce mohly sehrát v rámci strategie EU. Eh, zabývali jsme se také jejich strukturou, tím, zda jejich činnosti už mají evropský rozměr. A také je potřeba vyhodnotit, jaký typ role by mohly sehrát. Na tomto slajdu vidíte kulturní instituce, jimiž jsme se zabývali, je jich 29 se 22 členských států Evropské unie. V některých případech tedy vidíte, že členské státy, některé členské státy mají více než jeden kulturní institut. To je buď z politických nebo i historických důvodů. Ráda bych na tomto místě zdůraznila že eh, myšlenka mít jakousi strategii pro vnější činnost eh, v kultuře má svůj původ v Evropském parlamentu. Protože v roce 2011 Evropský parlament schválil usnesení, které potom vedlo k nastartování přípravné činnosti kterou potom realizovala Evropská komise spolu s konsorciem kulturních institucí, jako jsme třeba my, eh, externích konzultantů také. Ono tohle je důležité, protože se ukazuje, že eh, i třetí země jsou ochotny vstoupit do nějaké interakce s Evropskou unii na poli kultury. Takže je tady zřejmý zájem o spolupráci s Evropou. Hm, také zazněly, zazněla některá praktická doporučení, jak by to Evropská unie mohla udělat, jak by se to celé dalo provozovat lépe. Takže tahle přípravná činnost potom byla inspirací pro řadu činností, které opravdu byly realizovány evropskými institucemi, včetně parlamentu. Ehm, například proběhlo zasedání eh, výborů eh, Kult a AFED. Eh, také Vím, že byla nedávno také připravena zpráva, předložena zpráva, která se právě zabývala tou přípravnou akcí. Na základě té přípravné akce tedy jsme dospěli k názoru, že je velmi důležité v dnešním globalizovaném světě, aby Evropská unie využívala své kulturní a tvořivé eh, schopnosti, svůj eh, tvořivý majetek, protože to umožní EU, aby, aby vytvářela lepší vztahy s lidmi eh, vně EU, Eh, vede to také k eh, lepšímu, ehm, lepší důvěře v eh, Evropskou unii. Když hovoříme o kultuře, v kulturní diplomacii či v kulturních vztazích, tak hovoříme o kultuře velmi zeširoka spadá do toho samozřejmě samotná kultura, ale také sport, vzdělávání, e, aktivity občanské společnosti a také jakési sdílení společných základních hodnot Evropské unie. Když e, tedy hovoříme o jakési nové strategii, jak nakládat s kulturou, s kulturou v této oblasti, tak nám jde také o to, jak vstupovat vlastně v nové vztahy s lidmi, Eh, za hranicemi EU. Tady jde tedy o takzvané kolaborativní projekty, o projekty, které budují vzájemné porozumění. A tady může jít třeba eh, respektive nejde o nějaké organizování aktivit, kde by vlastně každá ta instituce eh, podporovala pouze své hodnoty či pouze hodnoty své země. Já nyní dám slovo kolegyni Klementín, něco, která řekne něco více o struktuře těchto institucí a vyjádří se také k evropské dimenzi. Děkuji za tento úvod. My jsme se tedy zabývali konkrétními specifickými rysy těchto institucí. Ukázala se jedna věc, tyto instituce se mezi sebou hodně liší, co se týče zprávou a řízením, co se týče eh, přístupem ehm, také vlastně k jejich zapojení do eh, projektů financovaných z EU a podobně. Ale všechny mají podobné mise, kde jde vlastně o podporu kultury, eh, podporu jazyka či šíření jazyka Když se podíváme na jejich operace či činnost z zahraničí, tady vidíme, že mají poměrně širokou síť. Eh, je tam asi 30 tisíc eh, zaměstnanců. A pak tady máme taky eh, ty 2,3 miliardy eur, které tedy zejména pokrývají ty největší instituce působí v 156 ehm, zemích ehm, mimo EU a potom také ve 184 zemích po eh, celém světě. Mají také, řekněme, třeba své eh, geopolitické, geostrategické eh, priority. Máme ehm, například region Mina, to se potom odráží v jejich nových tematických prioritách, které se zabývají například bojem proti radikalizaci mladých lidí, zabývají se migrací, eh, uprchlickou krizí, eh, dialogem mezi kulturami a mezi náboženstvími, což samozřejmě jsou priority EU. Evropská dimenze kulturních institucí tyto instituce nemají žádný eh, konkrétní mandát, aby podporovali EU či hodnoty EU, ale mm, ono se to stejně provádí konkrétními činnostmi. Můžeme je združit do dvou eh, sítí. Je to jednak UNIC, kterou zmínila už paní Kosta. To je poměrně mladá síť, má 10 let, má vlastně svůj eh, hlavní kancelář v eh, Bruselu, ale potom ještě i další po celém světě. Eh, pracuje na své strategii tak, aby se co nejlépe organizovala, aby se stala klíčovým hráčem v rozvoji a implementaci hm, této nové evropské strategie pro vnější vztahy v kultuře. Potom máme More Europe, to vlastně se vytvořilo v návaznosti na UNIC, abychom urychlili proces um, ustanovování této nové strategie. Potom některé kulturní instituty mají i e, kanceláře zde v Bruselu, tak aby měli e, kontakty s evropskými institucemi, aby věděli, co se děje, aby vlastně pomáhali také e, s svým institucím přístupu k evropským financím. Mm, potom máme projekty, které třeba nejsou všechny úplně operačně eh, dobře rozpracovány, ale také by mohly vlastně přispět k, eh, evro, k, k tedy těmto eh, organizacím. Potom máme ty Uniclusters, A vlastně ty největší mají jak kapacitu, tak expertízu, aby vedli projekty vedené EU. Ale myslím si, že by mohli ještě sehrát strategičtější roli a tady tedy máme dva zajímavé příklady těchto tzv. Union Clusters, které spolupracují s evropskými delegacemi, a to v Jordánsku a v Tunisku. V tomto druhém případě byl klaster, eh, vlastně mu byl dán velký eh, rozpočet, aby spolu s delegací rozvinul eh, velký kulturní projekt spolu s Ministerstvem kultury Tuniska. A nyní dám slovo zase zpátky kolegyně, která bude hovořit o silných stránkách a slabých stránkách a také problémech a hrozbách, tě, které hrozí těmto institucím. Cultural. Tak, jak mohou kulturní instituty přispívat k novým politikám? Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, zabývali jsme se jejich silnými a slabými stránkami, příležitostmi a také hrozbami pro ně, protože některé hrozby tu také jsou. Zjistili jsme v podstatě, že kulturní instituty často poskytují spoustu eh, výhod, které mohou kompenzovat eh, slabiny eh, evropských institucí. Jednou z nich je nedostatek kompetencí pro kulturní záležitosti a také zkušenost evropských delegací po celém světě ohledně kulturní diplomacie. V tuto chvíli máme zhruba 140 evropských delegací a jen ve velmi málo z nich, myslím, že snad ve třech, je člověk, který se zabývá kulturou. Ostatní nemají e, zvláštní úkol, který by se týkal kultury. E, osoba, která se zabývá tiskem nebo e, vztahy z veřejnosti, tak nějakým způsobem také e, spolupracuje s kulturními instituty nebo s ambasádami. Jaké jsou síly těchto kultur, silné stránky kulturních institutů? Je to tedy infrastruktura a zdroje, to je zcela jasné. Klementin o nich právě hovořila. E, poskytují tedy příležitost EU, aby využívali e, tyto jejich silné stránky a aby mohli také předcházet vytváření Um, zdvojených struktur. Potom eh, jejich síť. Celá řada těchto kulturních ústavů, institutů existuje velice dlouho. Někdy, některé z nich eh, existují už 70 let předtím, než byla podepsána římská smlouva, takže mají obrovskou příležitost eh, Eh, spolupracovat eh, v síti s občanskými eh, organizacemi v těch členských státech, mohou spolupracovat s veřejnými subjekty, které se zabývají školstvím, vzděláváním, se všemi mm, operátory, se všemi subjekty v kultuře a mají také dobré vztahy s delegací EU. Důležité je také zdůraznit, že jsou tyto instituty chápány jako důvěryhodní partneři pro partnery v třetích zemích. A proto nejsou spatřovány jako nějaký nástroj propagandy nebo nástroj vlády. A to je dnes velice důležité, protože eh, se potýkáme s velkými potížemi po celém světě, v tomto globalizovaném světě a tradiční způsob eh, konání někdy není tím nejlepším, proto je zapotřebí ehm, myslet eh, kreativně a využívat jiné způsoby. Eh, další silnou stránkou je expertíza, odborné znalosti a zkušenosti, jak to jsou ředitelé mm, kulturních institutů a jejich další pracovníci, tak ti si uvědomují strategicky, co je zapotřebí dělat a mohou také radit, poskytovat poradenství evropský, evropským institucím ohledně toho, jakou strategii by měli přijmout. A mohou se podělit o své expertní znalosti v kulturních projektech a také i v některých evropských projektech. Nyní se podíváme na slabé stránky. Jednou tou hlavní je nedostatek mandátu. Většina kulturních institutů mají specifický mandát zabývat se podporou e, národní kultury. E, v, m, mm, s výjimkou několika se jejich e, cíl či mise nezmiňují kontr, konkrétně o e, činnostech, které by souvisely e, cíleně s EU. A když to tedy není v jejich eh, eh, poslání, tak to neznamená, že by to nebylo možné, ale oni nemají na to eh, v podstatě programy vytvořené a nemají na to tím pádem ani personál. Takže se pak takováto činnost související s EU stává posledním na jejich pořadu jednání. Jednou z velkých příležitostí, kterou jsme tu však viděli, je to, že řada kulturních institutů je ochotná Eh, upravit eh, své priority podle priorit EU. EU se zamířá na strategické země a evropské sousedství. A kulturní instituty eh, velice podporují právě takovýto postup. A ještě se podíváme na jednu z hrozeb. No, je jich docela dost, ale tu, kterou bych ráda nyní zdůraznila, je monopolizace eh, velkými kulturními instituty. Jsou velice mocné, je jich zhruba 47, mají spoustu eh, kanceláří, které tedy mohou monopolizovat ten rozpočet na kulturu ve vnějších stazích. A to znamená, že bude méně příležitostí a méně peněz pro jiné kulturní subjekty, které také fungují v evropském rámci. přejdeme dál k našim doporučením. Tak ano, myslíme, že mohou hrát svou úlohu, protože už provádějí některé projekty a máme takový pocit, že by to prospělo jak EU, tak členským státům, kdyby se lépe eh, schromažďovaly zdroje a lépe se sdílely eh, znalosti. Tím se vytváří eh, expertní znalosti a současně EU by měla větší vizibilitu, zejména v třetích zemích. Potom je zapotřebí vytvořit rámec spolupráce mezi evropskými eh, institucemi a těmi kulturními instituty a potřebují tedy k tomu vytvořit celou řadu principů. Za prvé, vlády by měly být požádány, aby kulturnímu institutu dali mandát zabývat se evropskými aspekty, aby tedy měly jasný mandát tyto kulturní instituty. A za druhé, veškerá činnost by měla být prováděna v souladu eh, s obsahem přípravného Eh, přípravných činností těchto projektů. Eh, Neměla by to být jen podpora některého státu. A další se týká stění určitých povinností. Kulturní institut, který by měl za úkol zabývat se celoevropskou misí, tak by byl pozbuzován k tomu, aby podepsal eh, memorandum o porozumění s Evropskou komisí a s SVČ, což by jasně ukázalo, jaké jsou povinnosti všech zúčastněných stran. A za čtvrté bych chtěla zdůraznit, že kulturní instituty by měly být eh, silně podněcovány k tomu, aby spolupracovali s občanskou společností a se všemi dalšími relevantními veřejnými a soukromými organizacemi v této oblasti, aby se posílila celoevropská síť eh, v oblasti kultury, a aby i jiní aktéři se mohli zúčastnit takovýchto projektů eh, v území mimo EU aby docházelo e, k, ke množení takovýchto činností a projektů. Takže by se měly pozbuzovat, e, pobízet tyto instituty, jak finančně, tak konzultacemi v těch projektech, které mohou být prováděny společně, které se zaměřují na sdílení a na e, spojování zdrojů a také na podporu evropských hodnot. A abychom vytvořili větší transparentnost a zajistili, že veřejné zakázky budou správně provedeny, tak by měly plnit tři hlavní eh, kritéria, pokud je tedy má EU financovat. Kulturní institut eh, by měl prokázat, že má schopnost spolupracovat, za druhé, že je zde rovnováha mezi eh, většími a menšími kulturními instituty, aby tam nebyly obsaženy jen ty velké. A za třetí, ta klauzule by měla stanovit, že co možná nejvíce by měly eh, mít subdodavatele v, v, v těch expertních znalostech. Tak, už opravdu poslední bod. Aby EU mohla implementovat novou strategii, připravili jsme celou řadu pilotních projektů, které lze postupně otestovat, abychom zjistili, co jak funguje Samozřejmě nemůžeme mít univerzální strategii pro všechny, takže je zapotřebí to zvažovat v každém jednotlivém regionu. Eh, Kulturní instituty eh, se velice zajímaví o spolupráci s institucemi EU v zemích, kde jsou nějaké potíže, kde je komplikovaná situace. Proto bych se chtěla zmínit jen o jednom pilotním projektu a to je budování domu Evropy v Iránu. Irán, jak víte, se otevírá a je ochoten spolupracovat a mít kulturní vztahy s jinými zeměmi. V tuto chvíli jen jeden kulturní institut tam má e, kancelář v Teheránu. Nejsou tam ani evropské delegace, takže by to bylo velice užitečné tam mít Evropský dům, kde by se ty evropské instituty mohly sejít a společně takto poskytovat služby místní populaci. E, Mohli by organizovat společně akce, vyměňovat si ehm, pracovníky ve vzdělávacím a kulturním sektoru. A myslím, že tady už skončím. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Myslím, že je tu celá řada předpokladů k dalšímu eh, zkoumání možností. A je tu, mm, jak už bylo řečeno, zhruba 30 eh, různých institutů a ukázala se nám zajímavou tabulku také ohledně činností a vztahů mezi institucemi a eh, instituty a také se hovořilo o veřejném financování a o práci institutů. Také jste mluvila o, tě, o tom obrovském potenciálu. Také se mi líbilo, že jste mluvila o těch silných a slabých místech. O zkušenostech, um, o nich dobře víme, protože z našeho výboru vzešel projektní eh, mm, produkt a eh, to je právě ten Junik, o kterém se tu hovořila. Ten z toho vzešel. My, jak jste říkala, mluvíme o novém rámci evropské kulturní diplomacie. Zajímalo mě i to, že v tuto chvíli instituty ve e, svém mandátu nepíšou nic explicitního. Pak samozřejmě to dělají, ale nemají tam nic konkrétního, e, kromě podporování jazyku, kultury e, ze svých států, no to je oprávněné. Nemají tam tedy nic, co by se týkalo Evropské unie. Eh, takže teď předám slovo kolegům, kteří žádali o slovo, pokud o ně žádají. Bylo to dost vyčerpávající, kolega Zber. Hvala za představitu. Děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Mám otázku. Jaké základní univerzální hodnoty by měly podpírat eh, dialog mezi kulturami a výměnu, protože v podstatě ty, které vy jste prezentovali, nebyly ty první, které by nás napadly. Ještě někdo se chce na něco zeptat, kolegové? Možná eh, naše hosté nejdříve odpoví a Eh, potom můžeme pokračovat dál. Mě také zajímala další otázka týkající se přístupu jednotlivců nebo mm, sítě institutů k evropským zdrojím, jak už to také v některých případech je. A A také mě zaujala ta nemonopolizace ze strany těch velkých institutů, jestli k tomu máte nějaká doporučení. Uh, a také jste se zmiňovali, což bylo zajímavé o tom, že dnes některé státy, ne všechny, e, státy mají své národní kulturní ty někde, ale nebylo by mm, zajímavé mít větší koordinaci, takové nějaké propojení. Vy jste třeba mluvila o Iránu, protože tam nejsou ani delegace, takže tam nejsou ani ty kulturní instituty. E, tam by třeba ty mm, důležité kulturní instituty mohly sehrávat takovouto úlohu. Evropa má svou diverzitu, má také e, evropské kulturní aktéry a jejich prostřednictvím by Evropská unie jako jakousi evropskou e, ambasádou tam se mohla projevovat. Jak se na to dívají evropské instituty, když jste s nimi hovořili? Jsou k tomu ochotné? E, už si tak, už si tak cítí, že v podstatě takovýto více evropský model by mohli vykonávat nebo už vykonávají. Jak se k tomu stavějí? Děkuji za vaše otázky. Co se týče evropských hodnot, tak eh, když hovoříme o evropských hodnotách, tak odkazujeme k hodnotám, které jsou zmíněny ve smlouvě o Evropské unii. Tedy článek 3 konkrétně a článek 21. Takže demokracie, právní stát, univerzalita a nedělitelnost lidských práv, základní svobody, respektování lidské důstojnosti, rovnost, solidarita a charta OSN základních práv a dodržování jejich zásad. Bohužel bez mikrofonu otázka. Tady se vracím k tomu, co jste říkali o modelech spolupráce. My jsme o tom diskutovali s kulturními instituty a oni nám řekli, že potřebují flexibilní model spolupráce, více vrstevný. Jinými slovy tedy, že ne všechny kulturní instituty by se musely zapojovat do práce v každé zemi. Tedy ty, které mají největší zájem a kapacity, proto by tam byly. A působily by vlastně i za ostatní, jménem ostatních. Například v případě Tuniska. Tam je jich, myslím, pět nebo šest a ty menší kulturní instituty tam nejsou zastoupeny prostřednictvím vlastní kanceláře. Ale tímto projektem se zapojují i do činnosti v těch zemích, kde by normálně žádnou kancelář neměli. Čili je to takový smíšený model. Ne všichni tam musí být přítomni, přímo na místě. Jsou tam ti, kteří o to mají největší zájem, a v rámci některých projektů do toho můžou zapojit menší kulturní instituty, pokud tyto o to mají zájem. Třeba v Iránu to tak je také. Není tam povinnost pro všechny být přímo na místě zastoupen. No nevím, jestli se ještě na něco chcete zeptat. Asi je vidět, že už máme za sebou dva těžké dny práce a kolegům možná není moc do řeči, ale je to výzkum, který nás velice zajímá. Prosím, ještě máte něco? Prosím. Já jsem želil samou prášet. Eh, Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat eh, na ty rozdíly, protože některé hodnoty jsou zmiňovány jakožto hodnoty propagující základní evropské hodnoty, ale žádné z těch základních práv jste tam nezmínili a právě z toho důvodu jsem se na to ptal. To je vlastně jediná věc, kterou jsem chtěl vědět. Ale předpokládám, že určitě jaksi respektujete i hodnoty, na kterých stojí Evropská unie. Prosím. Okay. No, I... Já bych na to ráda reagovala. Když jsme hovořili o základních hodnotách, tak to byl jaksi jenom slide. Neměli jsme tolik prostoru pro text. Ale v podstatě se snažíme říci, že jedním z pilotních projektů by byla diskuse o základních hodnotách Evropské unie ve strategických zemích zemí, kde prostě je v zájmu Evropské unie o tom diskutovat. Nechci, nechtěla jsem tady dávat úplný seznam, protože jinak by toho na tom slajdu bylo příliš mnoho. Ano, já chápu tu námitku, protože to jsou určité, eh, určitá specifická eh, práva či hodnoty, které mohou být určitou součástí Eh, základní hodnota, jiné zase mohou být eh, odlišné. Takže já chápu tu námitku. Eh, jsou tu určité příklady tedy základních práv, například je to prevence diskriminace a podobně. Takže ten seznam nemusí být úplně stejný jako ten seznam, který jste nám předložila, ale pochopili jsme, oč se jedná. Takže tyto hodnoty a tento výzkum nepochybně jsou zajímavé a myslím, že bude užitečné ehm, je použít k diskuzi o naší kulturní diplomacii a také v souvislosti s tím, co jste říkali při této diskuzi. My jsme už často o to žádali, abychom i v našem usnesení, které vy jste připomněla, eh, tam se hovoří o tom, že delegace EU by měly být lépe vybaveny kompetencemi a posláním i v oblasti kulturních a vzdělávacích politik. Zanedlouho se sejdu s delegací, s novou delegací mezi EU a Tuniskem přijde i e, tuniský e, ministr kultury a tuniští poslanci. A my jsme si přáli, abychom měli jen e, v rámci toho jednu hodinu věnovanou kultuře a vzdělávání. Takže musíme říci, že právě tyto kulturní instituty mají obrovské znalosti přímo na místě, které se této oblasti týkají a proto vše, co jste uvedli, bude nám velice užitečné. Děkuji vám ještě jednou za vaši práci a že jste mezi nás přišli a určitě budeme mít další příležitost, eh, abychom o tom hovořili i jinde, možná i s Unikem. Eh, děkuji vám ještě jednou za vaši práci, přeji hodně úspěchů. Okay. Sorry, eh, we finish our... Tím jsme zakončili schůzi. Děkuji všem účastníkům a DG a ještě komise, komise ještě chce něco. Vyslechneme si komisi. Ano, jsme všichni trochu unavení. Já nepodceňuji vaši přítomnost. Prosím, vezměte si slovo ještě na dvě, tři minuty. Thank you, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velice stručně. Jenom jsem chtěl říci, že Evropská komise vítá tuto zprávu, protože přichází v aktuální chvíli. Pracujeme s EEAS na společném prohlášení o evropské strategii pro evropské kulturní vztahy. A i když se na tomto sdělení stále ještě pracuje, tak mohu potvrdit, že bude vycházet z mezilidských kontaktů tedy z nového paradigmatu, které máme v přípravném opatření financovaném Evropským parlamentem. Takže budeme navrhovat decentralizovaný přístup s tím, že kulturní instituty budou sehrávat významnou úlohu. A jenom jsem chtěl poukázat na spolupráci s těmito kulturními instituty, která již existuje. Jsou to právě oni, kteří učinili přípravná opatření, takže probíhaly široké konzultace nejenom v členských státech, ale také se zeměmi politiky sousedství a strategickými partnery, takže jsme konzultovali nejenom s kulturními instituty, ale také se zainteresovanými stranami přímo v praxi. A možná si vzpomínáte, že Tvůrčí Evropa financuje projekt s Unikem, jehož cílem je posílit strategické uvažování a kapacitu jednotlivých klastrů, které budou klíčovým partnerem při provádění této strategie. Takže s Unikem úzce spolupracujeme. A oni vlastně teď přijímají novou strategii, novou vizi, která je úplně v souladu s tím, co budeme navrhovat my. A my to vítáme. A poslední věc. V rámci nástroje partnerství FBI spouštíme platformu kulturní diplomacie, kterou bude provozovat konsorcium kulturních institutů s cílem poskytovat politické poradenství institucím EU a napomáhat při vytváření a provádění kulturní diplomacie a školení v oblasti kulturního leadershipu. Takže vidíme, že tady ta spolupráce probíhá stále intenzivněji a budeme se těšit na to, že ta bude pokračovat i dále. Děkuji mnohokrát. Právě mm, vy máte na starosti vzdělávání a kulturu a také diverzitu a inovaci. Jak už jsem včera říkala, eh, panu komisaři, hodně spoléháme na spolupráci v této nové strategii pro kulturní diplomaci, také ve spolupráci s paní Mogherini, eh, s jejím ředitelstvím kultur, a také ředitelství kultura vzdělávání a také eh, eh, s vaším ředitelstvím pro komunikaci tak, abychom byli připraveni na zahájení činnosti platformy. Myslím, že na to se účastnit i UNIC, mm, a chceme být takto proaktivnější a posílit tento, eh, tento aspekt naší zahraniční činnosti. Eh, teď si připomenout ještě, že naše suze končí 14. března. V 15 hodin se sejdeme opětovně k našemu zasedání a 15. března dále od 9.12.30 a potom odpoledne Eh, takže to budou dva další velice eh, nabité dny. Děkuji také politickým oddělením za provrnou práci, také komisi a všem tlumočníkům. Děkuji vám. Teď vás si požádat, abyste opustili sál, protože pokračovat budeme se schůzí koordinátorů, to je schůze za zavřenými dveřmi. Buďte tak laskaví a pokud se ne, nemůžete účastnit schůze koordinátorů ze svého titulu, opuste sál.